dopadů. A jakmile dosedne na své místo místo předseda Timmermans, dostane příležitost, aby přednesl toto prohlášení Evropské komise. Pane komisaři, prosím, máte slovo. And let me say, uh, how important... Dámy a pánové, rád bych řekl, jak důležité jsou analýzy dopadu pro tuto komisi. Musíme výsledky v oblasti růstu pracovních míst, nesmíme zbytečně zatěžovat naše občany a podniky zbytečnou e, právní úpravou. Musím se postarat o to, abychom udělali vše, co je potřebné pro to, aby Evropa využila příležitosti v ekonomice, a které zatím nevyužíváme. Jsem přesvědčen o tom, že my jako instituce, instituce, komise, parlament a rada máme svoji zodpovědnost při vytváření legislativy vyhodnocovat, že tato legislativa dosahuje cílů, kterých má dosahovat, že nedělá nic více a nic méně. A proto pevně věřím v posuzování dopadů když komise připravuje svoji činnost. A proto jsem přesvědčen, že je třeba zlepšit jak způsob, jak provádíme jako Evropská komise posuzování dopadů a také jak je, jak má příslušný orgán provádějící toto vyhodnocování možnosti konat svoji práci. Jsem přesvědčen, že spolu s parlamentem a radou můžeme zlepšit průběžně posuzování dopadu, protože nakonec to, co má dopad, to není ten návrh v té podobě, v jaké je na začátku toho legislativního postupu, ale ten výsledek na konci legislativního postupu. A všichni víme, že to nemusí být nezbytně nutné totéž. Takže co potřebujeme udělat, je snažit se o zlepšování. A já vím, že to parlamentu leží velice na srdci a silně na tom pracuje, ale pokusit se zlepšit to, aby všechny tři instituce intenzivněji pracovaly v průběhu tvorby legislativy v souvislosti s posuzováním dopadů. Dejme tomu, že zde máme nějakou směrnici, která je transponována do vnitrostátního práva. Měli bychom mít jasný přehled o tom, jaký je zde dopad o tom, co jsme se tedy dohodli, že je třeba udělat a jak se postarat o to, že opravdu ty účinky jsou takové, jaké byly zamýšleny a že tam není nic navíc. A já zde mám opravdu velký zájem na tom pomoci malým a středním podnikům, aby využili v Evropě ty příležitosti, které zde mají. V rámci studií i nejrůznějších kontaktů s nejrůznějšími orgány členských států provádějících analýzy dopadů eh, se ukazovalo čím dál tím více, že odstraňování zbytečné administrativní zátěže a eh, pravidel, která zatěžují malé a střední podniky, mohou výrazně eh, uspíšit boj proti nezaměstnanosti v Evropské unii. Jenom si to představte, že bychom mohli například ulevit takovému pekaři nebo řezníkovi z administrativní zátěže o 10%. Jsem přesvědčen o tom, že i těchto 10% bude rozhodující pro pekaře nebo řezníka k tomu, zda bude moci přijmout dalšího zaměstnance, nebo naopak, zda bude muset svůj podnik zavřít, protože prostě nebude mít čas řešit všechnu tu administrativu. Já si myslím, že toto může přinést opravdu velké výsledky. Vzhledem k počtu malých a středních podniků v Evropě znamená podpora těchto malých a středních podniků znamená také zvýšit zaměstnanost více než kdekoliv jin. Rád bych připomněl, že 85 pracovních míst v soukromém sektoru EU jsou v malých a středních podnicích. A podpora těchto malých a středních podniků tím, že odstratíme některou administrativní zátěž a postaráme se o to, že když tvoříme legislativu pro ně, tak dosahuje těch cílů, o které usilujeme, ale nedělá nic více, tak to znamená přímý přínos k vytváření větší zaměstnanosti v EU. A já jsem odhodlán tento cíl plnit. A rád budu chodit mezi vás a zodpovídat se splnění tohoto cíle, ale nesmírně potřebuji vaši podporu. Protože i parlament vystupuje v souvislosti eh, s posuzováním dopadů a také může významně přispět k dosažení tohoto cíle. Nemůže to udělat komise samotná. Potřebujeme spolupráci s Evropským parlamentem a spolu parlament a komise jistě budou schopni přesvědčit radu, aby se této problematice věnovala též, protože dosud mírně řečeno rada ještě nebyla příliš aktivní v té oblasti, kde parlament a komise chce dosáhnout výsledku. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za vaše prohlášení a nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. A prvním řečníkem za EPP je pan kolega Markus Pieper na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane místopředsedo. Malé a střední podniky jsou pro nás velice důležité, jsou páteří ekonomiky a nesmíme ji příliš zatěžovat byrokracii. A v každém politickém eh, projevu na to bývá eh, poukazováno v každém takovém politickém projevu. Něco takového byl i ten váš projev, i když měl určitý faktický základ a hleděl ku předu. Vy jste vyzval Evropský parlament a my, já opravdu chci i hned začít činností hned dnes a proto vám chci položit několik otázek. Zvláště k interním nařízením komise eh, týkající se posuzování dopadu. Proč tam není eh, už naplánován závazný test pro malé a střední podniky a souvislost s nimi. Proč eh, analýza dopadu už není tak precizně formulována, proč mají generální ředitelé mnohem větší prostor k tomu rozhodnout, zda má být provedena posouzení dopadů nebo ne. To už jsou velice konkrétní otázky, ale my bychom opravdu chtěli také vyzvat komisi, aby opět závazně zavedla test dopadu na malé a střední podniky a ty eh, posuzování dopadů brala vážně. Prosím, podpořte naši iniciativu Eh, na snižování zátěž, administrativní zátěže, aby byla méně závislá na komisi. Například ve Švédsku, Nizozemsku, České republice, Spojeném království i Německu hodnotí nezávislá grémia eh, příslušnost a byrokratickou zátěž vnitrostátní legislativy. Proč to nejde také v Bruselu? posuzování dopadu legislativních návrhů nezávisle na komisi. Nemělo by to nahrazovat práci komise nebo omezovat její právo iniciativy. Také nechceme žádného molocha, který bude zasahovat do legislativního procesu, ale chceme takový útlý panel, který bude hodnotit legislativu z hlediska subsidiarity. Musíme lidem a podnikům dokazovat čím dál tím více, že legislativa EU nepřestřeluje přes cíl a proto je nesmírně důležitá nezávislost a věrohodnost. Děkuji. Děkuji vám a také bychom neměli přestřelit přes cíl s řečnickou dobou, říká pan přece. A nyní pan Viktor Negresku za sociální demokraty. Jedna minuta. unei politici publice este esențială Veřejná politika je důležitá k tomu, abychom zajistili kvalitu rozhodnutí a iniciativa komise a parlamentu hovořit eh, o této problematice, hledat nové způsoby řešení. Hlavním eh, cílem eh, je pochopit, jaká jsou, jaké jsou efekty nějakého rozhodnutí prostřednictvím vyhodnocení dopadů. Potřebujeme vědět, jakým způsobem to ovlivňuje občany, proč máme implementovat určitou politiku a jaké budou výsledky. A z hlediska stávající politiky je nutno informovat každého daňového poplatníka, tak, aby nebyl překvapen. A je potřeba, aby my z evropských institucí jsme, jsme věděli, že zodpovídáme nejen státům jako takovým, ale zejména občanům musíme zajistit, aby přijaté rozhodnutí byly lépe vyhodnoceny a lépe zobrazovaly celkovou rozmanitost. Zda přerušuje. A nyní chci něco říci všem zcela jasně. Každý z vás, kolegové, má řečnickou dobu, kterou mu přidělila jeho politická skupina. Není tedy fér ani vůči zde přítomným tlumočníkům přeplnit tuto jednu minutu projevem, který je přednášen tak rychle, že je v podstatě nemožné jej přetlumočit adekvátně, tedy respektujte tlumočníky i své kolegy aby, a přednášejte ji rozumně. A nyní za EKR Antis Marias. Pane předsedo, dopadová studie legislativy EU je velice závažný úkol Nejdříve musíme říci, že se to musí eh, dít ve všech politikách. Nejdříve se EU musí vždy ujistit, že respektuje princip subsidiarity. To je tedy priorita číslo jedna a souvisí rovněž s pravomocemi evropských institucí, například s ochranou pravomocí členských států a jejich eh, příslušných témat, takže eh, to je něčím, čím by se komise měla zabývat především. A za druhé, respektování základních práv, protože to jsou záležitosti, které mají nejrůznější dopady. A za třetí, už jsme se zmínili o malých a středních podnicích. To se musí rozhodně brát v potaz. Například v Řecku máme memorandum a vůbec nikdo nevyhodnocuje ani eh, sociální, ani hospodářský dopad eh, tohoto aktu. Máme tisíce lidí bez práce, tisíce lidí, kteří schudli. Eh, komisář je členem trojky, eh, dva 200 eh, tisíc podniků zavřelo. 75 to je pokles našeho obratu a 35 e, malých středních podniků e, mají spožděné platby. Kdybyste zkusili e, předem vyhodnotit, jaký bude mít dopad takovéto opatření vůči Řecku, tak by to možná vypadalo jinak. A co hospodářský růst? Tam rovněž musíme hodnotit předem, protože pokud ten růst nenaplánujeme, tak se růst nedostaví a to musí probíhat jak v komisi, tak v parlamentu. Opravdu vzorně se to zvládl, pane kolego. A nyní na dvě minuty, Pavel Telička na dvě minuty. Uh, uh, v posledních třech letech jsme čekali více od lepší, lepší regulace. Chtěli jsme méně administrativní zátěže, místo toho se zvyšovala. Chtěli jsme jednodušší legislativu a máme méně uh, jednoduchou legislativu. Čili je to méně konzistentní a v podstatě si dáváme, dáváme větší zátěž našim podnikům, našim občanům, než bychom měli aniž bychom eh, tím směřovali k lepším cílům. Takže z mého hlediska lepší regulace je hlavní prioritou. Řešil jsem to v minulosti v rámci administrativy, ale hovořil jsem eh, také hodně s podniky. A když se s nimi bavíme, oni většinou řeknou, že tohle je problém číslo jedna nebo číslo dvě. Souhlasím s předsedou, že bychom mohli snížit o 10-15 eh, administrativní zátěž a tím bychom získali o 1% vyšší růst HDP, že to je podstatná záležitost, která má velké dopady na růst a na zaměstnanost. Není to ovšem problém jen pro komisi. Komise pokročila, ale mohla by pokročit více. Všem rada, a já to eh, řeknu otevřeně, udělala nulu. Parlament pokročil, musíme pokročit více. Abych dokonce řekl, že Tohle je záležitost, která si vyžádá meziinstituční dohodu, na to tím bychom se měli zabývat v budoucnosti. Chci, aby eh, posouzení dopadu bylo hlavním blokem, hlavní součástí lepšího eh, lepší regulace. Chci, aby se to dělalo profesionálně, aby tam byli profesionálové aby byla co největší nezávislost, aby místo předseda měl dohled nad všemi těmito aktivitami. Dokonce bych chtěl i finanční cíle. Možná něco, je to ambiciozní, ale fungovalo to jinde ve světě, zvláště ve Spojených státech a v některých jiných členských, eh, v některých členských státech. A proto bych měl podobné státy, s otázky jako pan Piper. Nebudu je tady číst, ale jenom řeknu, že jeho ambice, ambice jsou povzbudivé a chceme s vámi spolupracovat, podpoříme vás ale chceme vidět hmatatelný výsledek, ne jako to, co, čeho jsme byli svědky v uplynulých deseti letech. Děkuji. Není za zelené Rainer Bütikofer minuta a půl. Já se pokusím za minutu a půl zde prezentovat tři jednoduché myšlenky. Za prvé, musíme si dát pozor aby agenda pro lepší regulaci nebyla zástěrkou jiné agendy, a sice agendy deregulace. Když se podívám na to, co například dnes předvedlo Business Europe, to s Better Regulation nemá nic společného. Znamená to ničení možnosti budoucnosti naší hospodářství prostřednictvím deregulace. A v této souvislosti je také třeba říci, že posuzování dopadu musí zůstat inkluzivním nástrojem, nesmíme zde přesouvat agendu. Musíme zohledňovat náklady, ale také přínosy eh, legislativy a regulace. Musíme také zhodnotit, jaké potenciálně nové trhy mohou vzniknout. Vše musíme vidět v souvislostech. Za druhé, takzvaný panel odborníků, jak to nabrala Štojbrova komise. To je něco, kde bychom neměli klopítat, ale pracovat velice přesně. Rád bych poukázal na to, že zástupci zájmů spotřebitelů, oblasti zdraví, životního prostředí i odborů se distancovali ve Štojbrové skupině od těchto návrhů. Musíme pečlivě diskutovat. Nepotřebujeme byrokratického molocha, který bude provádět debyrokratizaci a nesmíme eh, omezit eh, účast té ryb tak, aby zůstalo jenom několik málo. A třetí téma, mikropodniky plně vyjmout z této legislativy, to si přejí někteří zde v tomto parlamentu, to dokonce odmítá Eurochambers a my bychom to měli odmítnout též. Děkuji panu Butikofrovi a nezařazený Dominik Martin minuta a půl. Drazí kolegové, nemůžeme než vyzdvihnout tuto práci, kterou, kterou, které se podujala komise. Zdálo by se, že se vyvažujeme všechny přednosti a nevýhody různých politických možností, které vyplývají z vyhodnocení, jsou spojeny s vyhodnocováním dopadů. Samozřejmě, že lobby jsou četné a účinné, ale já si kladu otázku ohledně účinnosti metody a její finanční, eh, finančních nákladů. Eh, jistě, že jak si můžeme položit otázku, jaké jsou výsledky celé té práce. Růst je nulový, eh, deindustrializace, problémy našich, našich rybářů i zemědělcí, rozsáhlá nezaměstnanost, ztráta kupní síly, eh, úpadek na úrovni vzdělání a školení, nekontrolované přistěhovalectví, korupce na všech, pat, ve, na všech úrovních. Takže ztráta, eh, ztráta hodnot a ještě horší věci. Mohl bych pokračovat ve, výz, ve výčtu. Ale eh, Samozřejmě, že hodnocení dopadu pomáhá rozhodnutí, ale nenahrazuje ho. Vždy je to politické rozhodnutí, které přijímá kolegium, o eh, kterém pak dále rozhoduje eh, parlament rada, i rada. Takže kde je chyba? Děkuji. Michal Pony. Minutu a půl. Pani předsedající. Pane předsedo, oživení evropského hospodářství, to je plocha, na níž se mohou ukázat malé a střední podniky. Evropa opravdu potřebuje vdechnout nového ducha podnikatelství, například digitalizaci, to znamená nižší náklady, lepší kontakt se zákazníkem a nová pracovní místa. Ale pro tuto novou vlnu podnikatelství eh, nemůže se stát překážkou byrokracie. Nemůžeme výjímat eh, posouzení dopadu deregulace a jeho vlivu této deregulace na malé firmy. Proto je nutné eh, přesně vyhodnotit, jaké dopady bude deregulace mít a přesně popsat i případné zatížení pro malé firmy, lépe nadefinování funkcí, nástrojů a nových iniciativ a právě včetně nezávislého eh, výboru pro, dopad, do, pro vyhodnocení dopadu. Co znamená ta nezávislost? Kvalitu nezávislých odborníků, některé z nich tam vyšle parlament a e, dobrou kvalitní součinnost komisí. Vše musíme e, udělat společně. Evropská komise musí spolupracovat s parlamentem a parlament je důležitý, protože může přispět jak svými experty, tak i e, novými nápady. Na druhé straně můžeme i příznivě ovlivnit odbourávání byrokratických překážek pro malé podnikatele, ale aby se do toho parlament mohl zapojit, tak musíme mít usnesení a to usnesení musí být realizováno a to konkrétním způsobem a nikoli pouze z pohledu malých firm, ale rovněž malá e, regulace, jemnější regulace regulace. Děkuji jako další Ancia McIntyre na jednu minutu. Pane předsedo, děkuji. Já vítám úvodní poznámky pana Timmermanse. Zdá se, že správně chápe význam eh, toho, o čem hovoříme a že to myslí upřímně. E, vyhodnocení dopadů je nezbytnou součástí e, snižování regulace a snižování nákladů pro malé střední podniky, což je klíčové pro růst a pracovní místa. Potřebujeme takový regulační rámec, který podpoří inovativnost, e, kvalifikovaná pracovní místa a přístup k trhům. A je důležité, abychom si uvědomili, že ne každý podnikatel je stejný, nemáme univerzální um, šablonu, kterou by mohli všichni sledovat. A právě malé střední podniky toho musí být schopny využít a rovněž i této jednotky pro posouzení dopadu, o níž v parlamentu hovoříme. Chtěla bych jít ještě dál a konkrétně se pana komisaře zeptat nebo ho požádat, aby um, tam zveřejnil konkrétní cíle snižování zátěže a uh, konkrétní výhody pro malé střední podniky. Děkuji, zdravím vás a nyní dostane slovo na minutu paní Vě Wikström. Děkuji. Pane komisaři, s radostí konstatuji, že se teď zaměřujeme na větší kvalitu naší legislativu a my sdílíme eh, tento váš záměr. Jde o zvýšení efektivity a to jak v rámci legislativy, tak přímo v terénu. Toto je něco, na čem, co nám leží na srdci bez ohledu na naši politickou příslušnost. A já eh, se z petičního výboru eh, vidíme, jakým způsobem nebo jaké věci fungují, jaké ne. Máme teď možnost eh, jasně načrtnout obrysy určitého rozhodnutí a občané po nás chtějí více, eh, my se musíme pokusit eh, analyzovat lépe následky jakéhokoliv řešení. Já eh, doufám a jsem přesvědčena, že se vám toto podaří a já vás budu vědně podporovat. Paní Kapel, minutu. Danke, Frau Präsidentin. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane komisaři Timmermansi, vážený pane místopředsedo. Vy jste dnes zde hovořil o tom, jak jsou důležité náležité analýzy dopadů pro růst a zaměstnanost v Evropě. Navíc jste poukázal na to, že malé a střední podniky jsou motorem růstu a zaměstnanosti v Evropě a v tom s vámi plně Souhlasím, Evropa je opravdu charakterizována malými a středními podniky, jejich více než 22 tisíc, to je nějakých 99,8 podniků v Evropě a mají na 90 milionů zaměstnanců právě malé a střední podniky, to znamená více než dvě třetiny pracovníků v soukromé sféře pracují v malých a středních podnicích. A proto bude nezbytné, aby legislativa a analýza dopadů se Eh, výrazněji zaměřovala na malé střední podniky. Já bych zde podpořila návrh pana Pipra, aby se do posuzování dopadu opět eh, vzalo závazné kritérium posuzování dopadu malé a střední podniky, aplikace kritéria Think Small First, tak aby zde byl nastaven řádný rámec. Děkuji vám, paní Sander, na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, tři čtvrtiny Evropanů se domnívají, že Evropa vytváří příliš mnoho byrokracie. Přebytek, tento přebytek norem pak oslabuje důvěryhodnost Evropy i jejich institucí. Malé a střední podniky, které představují 90 eh, eh, podniků, jsou prvními obětmi tohoto problému. A evropské eh, a náklady administrativy jsou desetkrát větší pro malé podniky než pro velké firemní skupiny. A e, postupy jsou často velmi detailní v zájmu toho, aby se e, e, a nyní je potřeba, aby se přizpůsobila legislativa takzvanému testu pro malé a střední podniky. Bohužel tento test není povinný a aplikuje se pouze u poloviny navržených legislativních testů. Co je ještě horší, nové pokyny komise o, eh, o, o posuzování dopadů o tom vůbec nemluví. Takže když konzultujeme reformu nyní Small Business Act a ve všech zemích asociace podniků a Eh, obchodní komory se mobilizují, eh, tak eh, přes, je důležité, aby komise neslevovala ze svých cílů. Protože jednoduchost musí být pravidlem a ne výjimkou, jestliže si opravdu přejeme, aby Evropa byla užitečná a pomáhala malým a středním podnikům. Paní Kales na minutu. Thank you, Mrs. Děkuji, paní předsedající. Malé podniky jsou eh, tím hlavním pohonem evropského hospodářství, to všichni víme, ale teď nastal čas, abychom jim zjednodušili život a proto je reforma dopadových studií eh, klíčová pro to, abychom se ujistili, že vše funguje nejen pro velké podniky, ale i pro malé, že je vše vhodné eh, z pohledu svého cíle. Náklady pro malé střední podniky, přizpůsobení se právnímu rádu, rámci někdy stojí desetinásobek ve srovnání s velkými podniky. Tak by tomu být nemělo. Komise se musí nejdřív cítit do pozice malého podniku, který nemá ani čas, ani zdroje, aby procházel nákladnými kroky. Proto bych ráda věděla, s čím se počítá jako s konkrétním krokem, který posoudí dopad všeho na malé podnik. Děkuji. Je tu modrá karta a akceptujete ji? Monsieur Bokovič. Pan Bokovič. Máte 30 sekund. Máte 30 sekund. Takže mám otázku, nebo možná spíš komentář. Měli bychom, myslím, jasněji definovat, v jakých oblastech lze tato pravidla zjednodušit. Myslím, že udělování veřejných zakázek je přesně jedna z těch eh, oblastí, kde malé a střední podniky čelí nejvíce problémů. To je jeden, jedna z oblastí v Evropě, kde se hodně rozdílů mezi členskými státy. Souhlasíte se mnou? Ale mm, dobrá, vy jste nakonec formuloval otázku, otázku je důležité si na to, na to pamatovat, že to musí být otázka, ne komentář. Eh, prosím, já se mluvám, ale já jsem neslyšela ten překlad. It was in some other <laughs> language. Protože to bylo v jiném jazyce. On to byl spíš spíš komentář. Bien. Nous allons passer à l'intervention suivante. Přejdeme k dalším projevu a to je pan Gambus. Minuta a půl. Gracias, señora presidenta, señor Timmermans. En primer lugar, quisiera poner en... Děkuji vám, paní paní předsedkyně, vážený pane Timmermansi. Chtěl bych poukázat na to, jak je důležité pro malé a střední podniky, aby posuzování dopadů evropských norem prováděla komise opravdu pečlivě, protože například před několika lety bylo schváleno několik návrhů o snižování zátěže malých a středních podniků, protože právě oni mývají největší problémy, když jde o to přizpůsobit se novým pravidlům a E, nařízením. A neměli bychom zapomenout, že zaměstnávají přes 70 evropských pracovníků a proto je opravdu nezbytné nezapomínat na to, že malé a střední podniky jsou ty nejdůležitější. Small Business Act je rozhodující, e, jasně říká, že je to motor evropské ekonomiky. Také například ve Španělsku tomu tak je 99,8 podniků jsou SP a ty tvoří vlastně tu pracovní rezervu a pracovní místa a proto musí komise neustále eh, zlepšovat posuzování dopadu a modernizovat ho. To je správná cesta, ale možná nestačí. Měli bychom zajít ještě dále. Potřebujeme účinnější směrnice, které opravdu do, povedou ke větší efektivnosti a zjednodušení evropských pravidel tak, abychom nastolovali růst a vznik nových pracovních míst. Děkuji, pan Štefanec. Na minutu. Děkuji pěkně. Rozhodnutia na evropské úrovni ovplyvňují... Děkuji Rozhodnutí na evropské úrovni ovlivňují přes 500 milionů evropských obyvatelů, proto je důležité, abychom opravdu znali dopady a důsledky těchto rozhodnutí. Kvalita celého procesu posuzování dopadů má význam pro vývoj celé Unie. Chci zdůraznit tři záležitosti. Za prvé, protože považuji za nejdůležitější tvorbu pracovních míst, musí to být jednou z priorit podle níž se to bude posuzovat a s tím se pojí dopad na malé podniky, protože všichni víme, že největšími zaměstnavateli jsou malé podniky. Za druhé, Evropská komise si stanovila 10 prioritních oblastí a při rozhodování bychom měli poznat dopad jednotlivých právních aktů na právě těchto 10 oblastí a důležité je, aby ta kritéria nešla proti sobě, aby nebyla kontraproduktivní, ale aby naopak navzájem spolu souvisely a e, navazovaly na sebe a v neposlední řadě chci zdůraznit třetí věc, nezastupitelná úloha Evropského parlamentu jako jediné volené instituce na celoevropské úrovni. Já osobně se těším na spolupráci s Evropskou komisí právě při eh, posuzování dopadů a přeskumu eh, této otázky. Děkuji. A slovo má paní Paunová na minutu. Уважаеми господин комисар, в тази зала често дебатираме за това как да... Děkuji, eh, pan komisaři, často hovoříváme o otázce, jak můžeme zlepšit podnikatelské prostředí, jak můžeme pomoci firmám v tom, aby rostly. No a právě ty dopadové studie, to je jeden z největších zádrhelů, proto musíme tuto záležitost priorit, prioritně eh, zvládat. Jde o to, že se to musí stát jednou z priorit Evropské komise, již vy jste součástí a která se snaží o lepší právní úpravu a já vám blahopřeji k, tomu, k této portfeji, k tomuto zajímavému úkolu a rovněž k tomu, jak jste vše uvedl princip eh, mysleme nejdříve v malém by měl být dotažen do důsledku. Právě by tam měly být závazné testy u každé legislativní iniciativy z pohledu dopadu na malý střední podnik. Oni často, tito malí podnikatelé, působí ve velice um, konkurenčním prostředí a proto to někdy může mít pro ně rozhodující význam. Mm, pro mě je těžko pochopitelné a nesouhlasím s tím, že nové guidelines vůbec nehovoří o testu, jak něco zapůsobí na malý střední podnik a přitom by to podle mě mělo být zcela klíčové a mělo by to být priorita. Děkuji, dodržujte eh, řečnický čas a je tu také na vás modrá karta. Přijímáte? Paní Grapiny. Ne nepřijímám. Euh, Takže minuta a půl on Lavrie. Já se budu také snažit respektovat řečnický čas. S tím, že eh, samozřejmě ušetření času, eh, to je právě základ celého, celé této iniciativy. Chce, je to důležité pro vyjasnění rozhodnutí přijímaných našimi institucemi. Jsou to rozhodnutí, které mají závazky pro všechny členské státy, tudíž dopady pro každodenní život našich občanů. Ale musíme zůstat bdělí. Tyto studie nesmí být zdrojem další byrokracie, další administrativy, něco, co by poškozovalo právo na podnikání a další svobody. Proto chci upozornit na nedostatek flexibility, eh, ne-li přímo rigiditu, slepou rigiditu některých těchto procesů. Abychom se vyhnuli tomu, že budeme dělat v eh, hodnocení dopadu, eh, studií o, o hodnocení dopadu. Takže nyní na minutu, tedy máme minutové projevy. Maňcuj Ka. Zéča, malo i srednje poduzetništvo i da je ono vrlo važno, da je to okosnica Děkuji. Společnosti a malé firmy eh, jsou eh, velmi důležité. Pane Timmermans, eh, vy jste velmi odhodlán, tedy jsme, přecházíme k části každý A já mám otázku, kterou možná odpovíte. Máme tu ten, tento nezávislý orgán, který by zajišťoval důvěryhodnost evropské legislativy. Ale my jsme už eh, vytvořili eh, vás, vaše portfolio, Neznamená to, že tam bude docházet k určitému překryvu? Je skutečně nezbytně nutné, aby ještě někdo další kontroloval Evropskou komisi? Jestliže vy provedet, provedete hodnocení dopadů, jestliže zjednodušíme legislativu, jestliže ta eh, legislativa bude snadně implementovatelná, proč bychom potřebovali ještě nějaký další kontrolní orgán? A chci, abyste to v konečném eh, svém příspěvku ještě vysvětlil. Pan Kaputo. Děkuji. Posuzování dopadů jsou důležitá, protože chceme vědět, jaké dopady má nová legislativa na občany. Ale často je to někdy trochu vágní a rozporuplné. To znamená, že zde Evropská unie opravdu musí vytvořit náležité mechanismy pro to, aby posuzování dopadů bylo také účinné. A neměly by zde stát v první řadě politické úvahy. Existuje řada příkladů, kde můžeme konstatovat, že se potom o tom dohadují příslušní politikové o nějakých velice technických detailech. A zde by opravdu komise měla něco udělat a e, sbírat náležité doklady a důkazy a je také úkolem komise e, přeskoumávat politické návrhy, ale je důležité postarat se o to, aby analýza dopadů byla prováděna účinně a efektivně. A nyní pan Polčák, který již napjatě očekává

a stanoviska národních parlamentů. chtěl bych říci rovněž že eh, evropský Děkuji, děkuji za čas. Děkuji a slovo pan na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane také vlastně mohli říci, že posouzení dopadů v budoucnu budou efektivnější, transparentnější a tak dále. Ale to, co jste zde přednesl, to je čistě formální věc. A nakonec jsou to lobistické skupiny, které jsou zde rozhodující. A tento nástroj, nástroj posouzení dopadů, by měl být opravdu účinným nástrojem a měl by skutečně zjednodušit život všem a zvláště také malým a středním podnikům. A tento nástroj by neměl vést k tomu, že dojde k nějakému schudnutí. Například u nás v Portugalsku je celá řada malých a středních podniků, které už výrazně trpěly tím, co nám předepsala trojka. Liberalizace, privatizace strategických ekonomických sektorů a odvětví, to je další důležité téma, potom rušení monopolů, energetických monopolů. Řečník je přerušován, protože má jenom jednu minutu. Děkuji a nyní má slovo pan Timmermans. Euh, Takže já bych chtěl na úvod zejména vyzdvihnout ehm, práci tlumočníků, protože řečníci tady hovoří tak rychle že e, skutečně e, obdivuji práci tlumočníků a za druhé, dovolte mi, abych vyjasnil určité nedorozumění. Posouzení dopadů e, malých středních, na malé střední podniky je součástí posuzování dopadů komise a vždy bude součástí posouzení dopadů komise. A jestli něco, tak to chci zlepšit. Není to dobré nechat to tak, jak to je. A Eh, služby komise, které připravují legislativu, sami eh, zodpovídají za posuzování dopadu. Toto posouzení dopadu je potom revidováno radou pro posuzování dopadu a 40 toho, co bylo radě předloženo, bylo zasláno zpátky s tím, že to není dost dobré. Takže já jsem si plně vědom toho, že služby komise by měli odvádět lepší práci při zapracovávání posouzení dopadů při přípravě legislativy. To, co teď děláme, je, že revidujeme pokyny tak, aby se nám lépe dařila naše práce. A váš příspěvek je nesmírně zase užitečný pro mě, abychom to mohli zařadit, zapojit do té debaty pro vytváření lepších pokynů. To, že by se posuzování dopadů nedělalo pro malé a střední podniky, to prostě neodpovídá skutečnosti, to ne, neodpovídá tomu, co dokládají fakta. Protože skutečně v 99% příkladů je tam buď úplné nebo částečné hodnocení dopadu na malé a střední podniky. Jistě, že bychom mohli zlepšit fungování té Impact Assessment Board, té eh, Rady pro posuzování dopadu, a to tak, že eh, lidé, eh, kteří tvoří tuto radu, by byly doplněni o další lidi, kteří mají zkušenosti v této oblasti, kteří jsou nezávislí a kteří jsou ochotní být eh, až brutálně neúprosní, pokud komise nebude odvádět z práce, kterou má. Takže mým záměrem je, abychom se velmi pozorně podívali na složení této rady. Někteří z vás řekli, že by měla být eh, z komise zcela vyňata. Já si myslím, že než by měla zůstat v rámci komise, protože my děláme to, že posuzujeme návrhy, které vznikly v komisi předtím, než jdou do rady a parlamentu. Takže pokud chceme posouzení dopadů napříč celé evropské legislativy, tak pak bychom mo- mohli možná hovořit s parlamentem o tom, jak to organizuje parlament, naučit se sami o sebe a podívat se také na to, co by s tím mohla dělat rada posouzení dopadu je o tom, aby se sledoval po, dopad na společnost v širším slova smyslu. Nejenom z hlediska toho, jak to je právně dobře nastaveno, ale také, jaký to má ekonomický dopad, sociální dopad, eh, environmentální dopad této legislativy. To má také zásadní význam pro zlepšení právních norem. Pan Talička navrhl, že eh, Možná bychom měli mít určité finanční cíle. Dovolte mi říct, a teď hovořím tady o better regulation, ne o posuzování dopadu. Takže z hlediska better regulation, a myslím, že to říkal taky paní, pan Bytikofer, bet, lepší uh, právní normy, tak to neznamená méně nutně uh, regulací. To znamená, že se nahradí 28 národních regulací jednou jasnou evropskou regulací. Nebo to může znamenat, že se Evropská unie zdrží, upustí od regulace, v případě, že ty rozdíly mezi členskými státy jsou tak velké, že když uděláme evropskou normy, normu, tak to natolik zkomplikuje situaci, že je to pak příliš eh, velká zátěž, zejména na malé a střední podniky. A já chci, k tomuto zaujmout naprosto racionální přístup. To znamená, že to není pro mě ideologická záležitost, která jde po eh, stranických liních. Jde o to, jak dosáhnout cíle udržitelného růstu v Evropě, aniž by jsme neuměrně zatěžovali občany a podniky. To je můj hlavní cíl v nadcházejících pěti letech. Jsem rovněž přesvědčen, že musíme revidovat stávající legislativu. To se nám příliš dobře nedařilo v uplynulém desetiletí a pan Talička správně upozornil na tento problém. A já chci vést skutečný dialog s vaším parlamentem o tom, jak eh, odstranit zastaralou legislativu nebo legislativu, která už neplní cíle, k nimž byla určena. Souhlasím s těmi, kteří říkají, malé Eh, věci dříve a malé podniky by měly jít, mít přednost, nejenom proto, že jich je tolik, ale také proto, že pomáhat malým a středním podnikům je snažší, než pomáhat těm velikým. Protože když eh, pomůžeme malým a středním podnikům jenom tím, že odstraníme část jejich zátěže, tak to má ve velmi krátkém čase obrovský výsledek ale malé a střední podniky si to musí být vědomy. A až dosud mám takový pocit, že cokoliv jsme udělali na evropské úrovni, malé a střední podniky dnešní doby nemají pocit, že jim, že jim uh, ulehčujeme situaci a oni si, jak říkáte, uh, myslí, že jenom přidáváme více zátěže. Měli bychom si být vědomi tohoto pocitu ve společnosti a něco konkrétního s tím dělat. My společně i s komise a parlament. Abych to schrnul, paní předsedkyně, ano, malé a střední podniky zůstávají nadále součástí posuzování dopadu. Musíme mít lepší posuzování, než jsme měli v uplynulých pár letech. Ano, je to součástí Eh, toho, té iniciativy Better Regulation, která je důležitá pro další růst Evropské unie. A ano, komise cítí jasný závazek v tom směru, že všichni aktéři, zejména parlament, mají své plné slovo v tom, jak se to bude vyvíjet. A to se všechno odrazí právě v těch pokynech, které komise v brzké době připraví. Děkuji vám. A tím je debata uzavřena. Ve čtvrtek budeme hlasovat a teď už přicházíme k poslední části dnešního dne a to jsou jednominutové projevy. A začneme eh, panem HSM na jednu minutu. Tak. Thank you.